článku 163 jednacího řádu. Jestli dovolíte, tak rovnou dávám slovo prvnímu na seznamu a to je pan Ivan Štěfanec, který zastupuje eh, lidovou stranu. Prosím. Pán předsedající. Děkuji, pane předsedo. Doprava ve městech je čím dál tím palčivějším tématem, které potřeba řešit. Cyklistická doprava je jeden ze způsobů, jak můžeme evropským občanům nabídnout alternativu vůči automobilové dopravě. Také je to preventivní pro dobré zdraví. Jaké je to šetrnější životní prostředí a cenově dostupnější pro občany. Podle mnoha studií je v dopravních špičkách kolo rychlejší dopravní prostředí než auto. tak na Slovensku, ale tak i v Evropě eh, by se měl zvýšit eh, zvýšit hustota půjčovna kol, například u autobusových nebo železničních stanic. Musíme také rozšířit cyklotrasy tam, kde dnes nejsou. A doufám, že i s podporou evropských prostředků se podaří dobudovat cyklotrasy a propojit je do celoevropské ucelené sítě. Jsem přesvědčen o tom, že cyklodoprava si zaslouží naši podporu protože je to dobré i pro naše zdraví. Eh, bardzo proszę, pan poseł. Děkujeme. A nyní to bude pan Viktor Negresku za socialisty a demokraty. Děkuji, já bych chtěl upozornit na velmi vážnou diskriminaci rumunských občanů v několik českých státech, například Británii Eh, kde se publikují eh, články velmi negativní k Rumunsku, které ukazují, že to jsou rasistické a xenofobní postoje. A eh, to vede k tomu, že převážná většina Britů má negativní postoj k Rumunům. Já jsem dlouho žil v zahraničí a chtěl bych vždycky bránit zájmy Rumunů, kteří v zahraničí pobývají, pokud trpí diskriminací. A Eh, evropské instituce jim v tom nepomáhají. Evropská unie by měla od, odsoudit eh, veškeré projevy, které jsou rasistické a xenofobní, když jsou ze strany evropských poslanců. Sociální demokraté eh, chtějí zahájit kampaň proti diskriminaci, aby ukázali, že Evropský parlament se silně staví proti všem rasistickým výrokům. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to bude pan profesor Štislav Krasnodebský za EKR. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jestli dovolíte, pár slov ohledně Kosova. Vidíme zde migraci právě do našich zemí, především do Německa, asi 100 tisíc lidí údajně. A samozřejmě, že to vyvolává určité obrané reakce, tvrdí se, že bychom měli to nějakým způsobem regulovat, Ovšem my hovoříme o příčinách tohoto exodu a je frustrující, že se zabýváme opravdu různými neštěstími celého světa. Dneska jsme hovořili o Venezuele, poskytujeme různé rády toho, jak by měli organizovat jiné země, hospodářsko i politický život, situaci ve své vlastní zemi. Ovšem my nejsme schopni reagovat na to, co se děje v Evropě. Nejsme schopni vůbec pomoci takovým obrovským zemím, jakým je například eh, Ukrajina nebo eh, Kosovo. Kromě těch dvou 2 miliard eur, které jsme od 99. roku poskytli Kosovo, kromě Eulexu, monitoringu celé této situace v této zemi. V podstatě vidíme, že ta situace je šílená. Z roku 2013 na základě Business Insider se Kosovo nachází eh, mezi 25 nejhorších zemí zemí eh, světa Afgan, společně s Afganistanem, z Mali a mm, skutečně nesmíme se divit, že lidé chtějí utéct před eh, těmito problémy v této zemi. Já si myslím, že mm, kromě toho, abychom se zabývali neštěstími celého světa, měli bychom se zabývat tím, co se děje u nás eh, na, v našich zemích a pouze poté nás bude ostatní zbytek světa následovat. Děkujeme. A nyní to bude Angelika Mlinar, která zastupuje ALDE. Já budu vždy hovořit, když dochází k nespravedlivé diskriminaci a proto nemohu akceptovat to, že rakouské státní zastupitelství zastavilo proces proti člověku, proti jednomu mluvi, který si dal na Facebook eh, obrázky Hitlera eh, a to s odůvodnění, že se nejedná o antisemitické štvavé eh, výroky, ale o legitimní kritiku Izraele. My jsme proti nám jako Slovencům není neznámé eh, takovéto postoje, ale já jako člověk a jako politička jsem se rozhodla, že propůjčím svůj hlas těm slabším v naší společnosti. V roce 2008 Evropská komise představila návrh směrnice, která zabraňuje diskriminaci na základě věku, postižení, sexuální orientace a víry. Bohužel některé členské státy znesly pochyby, že to nemá, eh, co se týčilo právní jistoty pro zaměstnance a proti a které se také říkaly nákladů. Ale je třeba, abychom měli zákony, které budou chránit naše občany a která uká, které ukáží, jak důležitá jsou základní práva. Děkuji. Děkujeme a nyní to bude za GUE NGL pan Christogonos. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo, v lednu 2015 řekové hlasovali proti politice úspor selhání této politiky jsme viděli i v podstatě v prohlášeních eh, těch, kteří obhajují tuto politiku, například je v rámci Mezinárodního měnového fondu hovořili o různých chybách této politiky. Mm, bohužel došlo k ignorování následku této politiky. Země se dostala do recese a nyní dochází k jednáním, k jednáním s evropskými eh, orgány ohledně programu, který byl poskytnut, této zem, poskytnut tento eh, zemi. A samozřejmě, že evropské orgány a instituce by měly respektovat vůli řeckého eh, lidu. Měli by opětovně eh, provést určitý přeskum celé této situace a podmínek a řecká společnost by prostě měla mít možnost dalšího rozvoje, dalšího rozvoje za plného respektování demokracie a subsidiarity, tak jak to vidíme v našich smlouvách. Děkujeme, říká pan předseda. Bronis Rope je dalším kolegou za zelené vystoupí, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Včera se konal sjezd eh, mlékařských eh, producentů v Lotyšsku, kteří se snažili najít odpověď na otázku, jestli někdo ještě jejich mléko chce kupovat, protože dostávají pouze 12 centů za litr. A stejně tak nebyli eh, tito producenti mléka v Litvě eh, od, eh, kompenzováni za ruské sankce. Není žádným tajemstvím, že litevští zemědělci dostávají velmi nízké platby a e, e, to přesto, že jsou konkurenceschopní. Analýzy ukazují, že cena surového mléka je mnohem nižší, zatímco výrobní náklady se zvýšily několikanásobně za posledních deset let. A proto vyzývám komisi a Evropský parlament, aby chránili zájmy e, zemědělců. Děkujeme a nyní to bude Fábio Kostaldo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chci se zeptat, jestli víte, co teď vám ukazuji. To je obrázek trička, který, který byl umístěn na internet. Extremisty, kteří tím chtějí eh, podněcovat eh, fotbalové fanoušky k násilí. po fotbalovém utkání, které se odehrálo v Římě. A já si myslím, že eh, úřady by měly takové situace lépe zvládat. Došlo také poškození veřejné fontány během eh, těchto střetů a to přitom byla součást našeho kulturního dědictví. Ta škoda je nenahraditelná. Není, nejde jenom o fotbal, no, sport. Já jsem předložil společně s kolegy tuto otázku, protože Evropa by s tím něco měla dělat. Tedy s tím, aby fotbal nebyl tak násilný. Nyní to bude Diane Dots. Za nezařazené, prosím, máte slovo. Já děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo a vítám příležitost pohovořit o takovém skutečné, skutečné obavě, kterou vyjádřili ti, kteří žádají o Evropský sociální fond u mě v mém okresku eh, v Severním městku reagovali na to různé organizace, obrátili se na mě dobrovolníci ženské organizace a mají pocit, že v podstatě je to takový netransparentní postup ze strany orgánu žádali například v 60% jejich eh, žádosti eh, byly neúspěšné. Na mě se obrátili například mm, z jedného podniku, kde lidé, 200 eh, lidí přišlo o práci mm, další školící možnosti, když tyto lidé v podstatě opravdu mají obrovské možnosti, obrovské dovednosti a nemohou je využít, využít v naší společnosti. Marian Tyson Paní komisařka, já jsem se na ní obrátila dneska, aby vysvětlila celou tuto situaci, jakým způsobem na základě 152 článku 3 a společných pravidel dochází k využívání těchto, pro, využívání těchto fondů a udělování jednotlivých projektů. Mělo by to být všechno transparentní. 20 tohoto fondu například u nás se snaží bojovat proti chudobě a podporovat sociální inkluzi. Například děkuji za slovo. Pane předsedo, děkujeme. Claude eh, Lurao má slovo jako další. V metalurgických eh, podnicích eh, panuje krize a přitom je to velmi důležitá součást hodnotového řetězce tento sektor se, eh, v tomto sektoru se objevují nekalé praktiky ze strany Číny, na eh, eh, Belgii, v Šatle nebo v Gen, Gentu. A proto bychom měli bránit náš průmysl před praktikami, které porušují pravidla hospodářské soutěže. Komise by měla rychle jednat a dodržovat lhuty na tuto reakci. Bude potřeba také svolat Eh, vysokou skupinu pro ocelářství, tak abychom zachránili naše, tento průmysl. Reindustrializace Evropy si vyžaduje investice, ale také eh, podporu. Musíme na to dát eh, prostředky a rychle rozhodnout a skončit s těmito praktikami. Děkuji bardzo. A teraz... Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to bude Michela Jufrida. Za socialisty a demokraty, prosím, máte slovo. Děkuji. Chtěla jsem ještě jednou informovat kolegy o problém s migrací. 2.10.2013 jeden smutku v důsledku toho, k čemu došlo na Lampedu, ze celý svět, tím byl uh, skutečně otřesen a měli jsme pocit, že musí začít nová éra, že nic takového se již nesmí opakovat. Ale o několik dalších týdnů došlo k další tragédii s třemi stovkami mrtvých, které máme my na svědomí, neboť Evropa stojí a přihlíží. Evropa čeká. Na co čekáme? V na Blízkém východě máme soud prachu, Amerika eh, také je tam čelí závažné situaci, fanatismus což vede vše k tomu, že k nám přichází čím dál tím více migrantů, ale také se navyšuje počet mrtvých. Potřebujeme humanitární koridor, potřebujeme jasnou politiku rozdělování kvót, musíme naši politiku zreformovat a zejména musí všechny členské státy společně řešit tento problém. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní paní a nyní to bude paní Fotiga za EKR. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Na to centrum mm, excelence připravilo zprávu, kde se, kde se hovoří o propagandistických akcích Ruska, hovoří se o tom, že žádná agrese vůči Ukrajině neexistuje. Pokud jde o tuto zprávu, je tam jasně popsáno to, jakým způsobem byl svět nesprávně informována ohledně toho, k čemu dochází v současné době na Ukrajině, jak, byl, jak byly šířeny dezinformace. Velice důležité je rovněž to, jakým způsobem Evropská unie, demokratické země udělují určité fórum určitou platformu pro zástupce Ruska. To, že například Vladimir Putin byl pozván do Brisbane nebo Sergej Laprov do eh, Mnichova, Alexej Puškov například na eh, zasedání eh, výboru ECON, našeho, eh, výboru pro zahraniční vztahy našeho, našeho eh, parlamentu. To v podstatě znamená, že my jak se, jako kdyby jsme se podíleli na těchto propagandistických činnostech a v podstatě dáváme určitou věrohodnost představitelům této země. Je proto důležité, abychom Rusko jasně označili za zemi, která provádí agresi vůči jinému suverénnímu státu a neměli bychom podporovat aktivity této země. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. Nyní to bude eh, pan Matt Carty za GUE NGL, prosím. Děkuji, pane předsedo. TTIP by se mohl stát jednou z největších bilaterálních obchodních dohod v historii, ale občané v Evropě se na to dívají s čím dál větším Eh, většími obavami a spochybňují eh, integritu komise. do jednání předčasné. Evropský postoj by měl být otevřen diskusi, eh, protože potřeba zastupovat zájmy občanů. Místo toho komise ten svůj mandát udrže, až do nedávna mě udržovala v tajnosti. To je tak arbitrážní mechanismus mezistátní by mohl ohrozit eh, rozhodnutí vlád eh, a mohl by eh, také ovlivňovat domácí legislativu. To je předmětem velkého odporu. Mnoho zemědělců již v mém okrsku již dnes nemohou vyvážet své produkty a nemohou konkurovat cenám ze zahraničí a jsou tak znevýhodnění. A komise přitom říká, že ty standardy sníženy nebudou, ale víme, že to by mohlo být eh, výsledkem těchto návrhů a my tedy nepodpoříme žádný návrh, který by ohrozil naši ochranu nebo naše standardy. A nyní to bude paní Tiziana Begin. Prosím, máte slovo za EFDD. Děkuji, pane předsedo podnik Costa Crociere chce pře- vyslat 161 pracovníků z Janova do Hamburgu, aniž by si vyžádala radu sociálních partnerů. A pak je celá řada velice oficiálních prohlášení ze strany administrativy tohoto podniku proti zaměstnancům. Myslím si, že je to eh, porušení italských zákonů a také evropských zákonů. A pokud by to tak nebylo, tak navzory tomu si myslím, že je to naprostá ostuda. Je ostuda, že vůbec existují hospodářské důvody pro toto vyslání těch pracovníků, pro tento transfer. Je ostudou, že podnik, který je jakousi italskou značkou a Eh, získává velké, velice mnoho peněz právě protože pochází z Itálie, že takovýto podnik se odhodlává k takovému kroku. 161 pracovních míst je tedy přesunuto. Evropa přeci nevznikla na tomto na základě, nevznikla proto, aby ochuzovala jedny země na úkor druhých. Toto jistě není způsob, jak eh, překonat krizi a není to má Evropa, pane předsedo. A nyní Daniel Buda za EPP, prosím absorpția fondurilor europene constituie... Čerpání evropských eh, fondů je eh, velmi důležitá hybná síla pro rozvoj evropských ekonomik a je to také eh, záruka pro zvyšování životní úrovně a vytváření pracovních míst. Investiční plán Evropské komise ve výši 315 miliard euro Eh, by eh, měl být také financován z různých evropských programů, jako je zemědělská politika, Horizon 2020 a tak dále. Ale je řada členských států, které si stěžují na problémy, které reálně mají s čerpáním a s eh, využitím těchto prostředků. A to proto, že ty procesy jsou příliš složité. A proto bych chtěl apelovat na komisi, aby zjednodušila postupy, aby zavedla jednotná pravidla pro všechny státy a aby to čerpání bylo mnohem lepší, aby se stalo skutečností. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to je Claudio Ciprian Tanasescu. Máte slovo za socialisty a demokraty, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Milí kolegové, Transatlantické partnerství pro investice a obchod je obchodní dohodou, která by mohla přinést užitek Evropské unii za předpokladu, že budou respektovány určité podmínky. My zde ovšem vidíme problém v oblasti evropského zdravotnictví, tohoto našeho systému a nesmíme na tyto problémy zapomínat při vyjednávání této dohody, protože tato dohoda by rozhodně neměla zhoršit situaci našich pacientů, která je již v současné době docela nepříznivá. Samozřejmě, že nechceme, aby naši pacienti evropští museli platit ještě více za nové léky. Farmaceutické společnosti by měly postupovat transparentně a měly by předložit Eh, klinické testy, pokud jde o vývoj nových léků. Komise za komise eh, tvrdí členským státům, že zde nejdůjde k nějakému omezení kompetencí, pokud jde o beři, oblast veřejného zdraví. Prostě musíme mít určitý mechanismus, který bude, který Um, bude limitovat do jisté míry manévrovací pole farmaceutické společnosti, protože přístup k dostupným lékům je podle mého názoru zásadní. Děkuji. Děkujeme. Pan Štorch má slovo. Děkuji. Islámský stát před deseti dny v Líbii popravil 21 lidí. Stěl jim hlavy a zosudili jejich těla, zahovali jejich těla. Na internetu je vidět video tohoto činu a e, islámský stát se tímto jasně obrací proti křesťanům. Prohlásil, že zabil tyto osoby právě proto, že jsou křesťané. Ale islámský stát nevraždí pouze křesťany. Představte si ovšem nyní, že by islámský stát nepopravil 21 křesťanů, ale výslovně 21 homosexuálů. Co by se pak stalo? pravděpodobně by veškeré evropské investice projevily svou solidaritu, odvala by se na právo, pravděpodobně bychom stáhli vlajky a slyšeli bychom křik proti tomuto činu. A nyní si vyslechněte reakce na zavrždění křesťanů. Slyšíte ji? Ticho. Děkuji. Čaky. Polčák. Ki má slovo za EPP, prosím? Před devíti lety, v roce 2006, neznámí útočníci zaútočili na maďarskou studentku, která hovořila svým mateřským jazykem. A tehdejší ministr vnitra řekl, že eh, se to ta dívka vymyslela a že tím chtěla poškodit eh, pověst Slovenska. Byly proto důkazy, ale nakonec eh, byla k soudu pohnána ona s tím, že si to všechno vymyslela až Šest let eh, po této události se vláda omluvila této dívce a ona potom stáhla svou žalobu na eh, Evropský soud pro lidská práva. Nicméně devět let po této události znovu dojde k soudnímu projednání jejího případu. Eh, tato dívka odešla ze svého domovského státu, teď eh, bývá v zahraničí. Chtěl bych upozornit na tento případ s tím, že by Evropská unie také se měla stát jednou stranou u soudu a sledovat případ této dívky. Děkujeme a nyní to bude Alfred Sanz za socialisty a demokraty. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, Evropský konvent před 12 lety měl vytvořit Evropskou ústavu, ovšem evropské země to odmítly a nyní dochází k uší eh, eh, k zužování této naší unie a vidíme ovšem, že zde máme obrovské problémy v Evropské unii, obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Evropská zóna eh, utrpěla recesí, mm, Samozřejmě, že se snažíme o to, aby v tomto globalizovaném světě jsme byli dostatečně konkurenceschopní, ovšem fiskální mechanismus zde není úplně úplně eh, kvalitní. Mělo by dojít k transferu center na periferie. Zásahy ECB jdou nad rámec toho, co by mohla dělat, ovšem snaží se zachránit samozřejmě euro. Nepolení představitelé této eh, banky volají eh, pod tom, aby, aby měnová unie se přizpůsobila stávajícím změnám. Ovšem zdá se, že nechceme eh, eh, eh, federální řešení. My často, někteří z nás si myslí, že je to pouze taková teoretic, nebo teoretické úsilí. Měli bychom zlepšit stávající struktury, manažerské struktury v této oblasti. Měli bychom mít efektivní měnovou unii mezi demokratickými zeměmi. Já si myslím, že by zde pomohla konfederální struktura. Děkujeme. A nyní za EKR to eh, bude další kolega. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych pohovořil za, mm, o evropské iniciativě eh, našich občanů. Jde o nový eh, zákon, který máme k dispozici prostřednictvím Lisabonské smlouvy. Jakým způsobem je využíván tento nový zákon, tato nová legislativa? Vidíme zde samozřejmě obrovský rozdíl mezi tím, co deklarujeme a jak vypadá praxe. One of Us, to byla iniciativa, kterou eh, podpořilo téměř 2 miliony našich obyvatel. Šlo tam o právní ochrany eh, života nenarozených a to v podstatě tato aktivita, tato iniciativa byla odmítnuta komisařkou pana eh, Barosa. Pan komisař Timmermans tvrdí, že bychom neměli k tomu přistoupit z právního hlediska, ale spíše z určitého možnosti dialogu veřejného. Zítra by mělo proběhnout slyšení k tomuto tématu a dovolte, abych vás požádal o následující věc. Snažme se o to, aby tato iniciativa obyvatel byla skutečným právem našich občanů a ne pouze nějakou teorii. Děkujeme, vážený pane kolego, za toto velice důležité vystoupení. do no, Klun je eh, za EPP skupinu další. Děkuji, pane předsedo. Všechny vlády by měly modernizovat eh, bydlení, aby bylo ekologičtější, eh, je potřeba eh, izolovat i veřejné budovy, protože energie stojí příliš. Každé euro, které vláda bude investovat do obnovy budov, se ušetří 5 euro ve velmi krátké době. Ten tak izolace domov, domácnosti mohou ušetřit 450 eh, eh, milionů euro každý rok a to by mohlo snížit eh, naše účty za elektřiny a snížit emise fosilních paliv. 10 tisíc veřejných budov v Irsku spotřebuje obrovské náklady na vytápění a proto bychom měli tento účet snižovat. Investice by navíc vytvořily Eh, pracovní místa ve venkovských oblastech, posílilo bylo to stavebnictví, které pořád ještě se ne, neoživilo a eh, byla bych ráda, kdyby eh, se to stalo součástí Junckerova investičního plánu, abychom investovali do izolace budov. Um. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to je pan Čaba Molnár za socialisty a demokraty. vážený pane předsedo premiér maďarska naše vláda je kritizována. evropská nebo poslanci EP, za, v EPP, v Evropském parlamentu, tvrdí, že naše vláda prostě vyhrála dvě, třetinovou většinou a že vyhrála demokratický volba, že to byla volba našeho lidu. Ovšem OECD hovoří něco jiného. Dvě třetiny, ta dvoutřetinová většina byla dosažena pouze kvůli takovému nevyváženému zastoupení stran v rámci například nebo jejich eh, vystoupení v médii a změně našeho volebního systému. Na základě této zprávy OECD eh, se hovoří o tom, že tyto volby, že ten výsledek byl negativní. Naši voliči v Maďarsku vyjádřili své Eh, vyjádřili eh, své stanovisko ve Vesprem v neděli, kde došlo k doplňkovým volbám. Opoziční kandidát vyhrál. A to znamená právě konec dvou třetinové většiny eh, vládní strany. Já doufám, že konečně se dostaneme na tu správnou evropskou cestu a že skončí tyto šílenosti. U nás děkujeme. Mariana Peti je dalším, která vystoupí za EPP. Zalaže za vladovinu práva, trážím od je, da nastaviš. Já bych chtěla vyzvat Evropskou komisi, aby eh, bránila a uplatňovala stejné zásady ve všech eh, členských kandidátských zemích Srbsko by mělo zrušit články 2 a 3 svého zákonu o působnosti státních orgánů při stíhání válečných zločinců. Tento zákon Srbsko eh, zneužilo, trvalo na své územní jurisdikci. Eh, Srbsko v minulosti porušilo chorsko, chorvatskou svrchovanost. Na základě tohoto právního konstruktu potom eh, Eh, může Srbsko stíhat eh, válečné zločince na své půdě. Stejně tak eh, se v Háku soud rozhodl, že Srbsko je zodpovědné za zločiny, kterým došlo na chorvatském území během války, která se odehrála v roce 1994. Takže eh, my bychom také měli mít právo stíhat eh, tyto pachatelé na našem území. Srbsko by mělo se držet eh, pro evropské cesty a Evropská komise by měla si vynutit dodržování těchto zásad. A Borzan. A nyní tu bude Biliana Borzan za socialisty a demokraty. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Očkování, to je jeden z největších výdobytků lidstva. Je to opravdu taková kolektivní pícha, ve třetím světě často investujeme do očkovacích různých programů, často všem nejsme schopni přesvědčit naše vlastní občany. A právě proto vidíme, že v roce 2007 jsme měli 7 tisíc lidí s, s neštovicemi, zatímco nyní jsme viděli 30 tisíc případů nedávno. V Německu například eh, zemřelo dítě eh, postiženo nemocí, o které jsme doufali, že je již pod kontrolou. My prostě nesmíme um,

umožnit toto, že lidé odmítají očkování proti eh, různým nemocem. Já pocházím z Chorvatska, kde eh, pokud rodiče odmítnou očkovat, nechat očkovat své dítě, tak eh, mohou čelit obrovskému trestu. Prostě my nesmíme umožnit, aby se šířily nemoci, které můžeme zabránit vakcinací a očkováním. Proto volám potom, aby jsme udělali vše, co je v našich silách, abychom bojovali proti tomuto nešváru. Děkujeme, říká vám předseda. Angela Balina bude za GUE NGL dalším. Prosím. Gracias, presidente. Me gustaría hablar de la hepatitis C, que no solo es uno de los grandes. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych hovořit o hepatitis C, o žloutence typu C, což je celosvětově velice závažná choroba a zaplatí také pro Evropskou unii. Máme se, existuje lék proti této chorobě, který má 90% účinek. Je to lék, který ovšem je velice drahý. Prodává se velice draho. Ve Španělsku, když došlo k několika obětím této choroby, a to proto, protože prostě nebyl k dispozici dostatek peněz na nákup tohoto léku a já se ptám, zda si je Evropská komise vědoma této situace a zda existují nějaké směrnice, které mají, které mají zajistit právo na ochranu zdraví. Je třeba zde v tomto případě prošetřit, zda došlo k porušení práva v souvislosti s nákupem tohoto důležitého léku. Dalším opatřením by byla povinná licence pro tento lék. Je třeba postupovat rychle, neboť čas běží. Georgi Chochve je dalším, který vystoupí za EPP, prosím. Islám állam agresiójának új... Děkuji. Já bych chtěl hovořit o agresi ze strany islámského státu, to se projevilo eh, popravením 21 křesťanů v Libii. Takže eh, žihadisté jsou už na Prahu Evropské unie a budeme muset čelit přímo eh, tomuto jevu. Já jsem pět dní eh, pobýval v prchlických táborech a chtěl bych upozornit, že máme také zodpovědnost za osud eh, těchto osob. Postupně se vytrácí křesťanská kultura na Blízkém východě. Měli bychom chránit eh, všechny menšiny, ať jsou křesťanské nebo jiné. To také není poprvé kdy o tom hovořím v Evropském parlamentu a volám potom, aby eh, Evropský parlament eh, podnikl humanitární akci. Měli eh, bychom se snažit pomoci těmto lidem v jejich domovských státech. Pokud nic neuděláme, tak tím porušíme naše vlastní evropské hodnoty a bylo by to nelidské. Rád bych byl pišný na evropské Eh, kroky. No Moc krát děkujeme za toto nesmírně důležité vystoupení, pane kolego. Nenáčel je další, vystoupí za socialisty a demokraty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Evropská unie má cíle pro rok 2020, měli bychom mít inkluzivní, inteligentní růst. Ovšem, nyní jsme v roce 2015 v únoru a my v podstatě zatím pouze řešíme to, co nám zbylo z krize z roku 2008. Ve Smidlen, to byl takový příklad. My máme největší růst, pokud je, i pokud je o vývoz, 11% nárůst každoroční a v podstatě je to třetí největší nej, eh, eh, region, pokud je o export, eh, ne pouze obchod nebo nějaké, nějaké služby. Ovšem nemáme dostatek zručností, dovedností, kolik pro, my potřebujeme více, produktu, více produktivity, samozřejmě, že musíme na to reagovat na místní úrovni, eh, více místní kontroly a méně Londýna. A dnes Velká Británie a naše vláda ESEF financování centralizuje a v mém regionu, například podobně jako jinde ve Velké Británii, máme úžasný leadership, inovace, podnikatelského ducha, a všem tento talent můžeme plně využít pouze, pokud rozhodovací právomoce prostě budou přeneseny na místní úroveň. Naše ekonomiky celé Evropské unii prostě musí být rekonfigurovány, musí dojít k určitému vyvážení právomocí mezi centrální vládou, místními samozprávami a ještě jich vteřinku, pane předsedo, na evropské úrovni musíme udělat mnohem víc, tak abychom zapojili města, regiony do tvorby politiky, pokud chceme skutečně prokázat předanou hodnotu v očích našich občanů. Děkuji vám. Já jsem opravdu nesmírně tolerantní, pokud je o čas. Marisa Matias vystoupí za GUNGL. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V posledních týdnech z důvodu vyjednávání s novým řeckou vládou jsme tady slyšeli mnoho evropských eh, zástupců a zástupců národních vlád, kteří říkali, že eh, důkazem toho, že ten konsolidační program eh, funguje, je úspěch Portugalska. Eh, co je asi nějaká kolektivní halucinace, protože během eh, rozpočtové konsolidace v Portugalsku se investice naprosto propadly. Zničily se tisíce pracovních míst a jediné, co skutečně narostlo, bylo veřejné zadlužení. 33% HDP v době konsolidace narostlo nezaměstnanost a narostla chudoba. Tedy ukazovat na Portugalsko jako na úspěšný příklad toho záchranného problému je tedy velké, velké přecházení minimálně. Evropská komise si tak věří v této věci, že nyní eh, dokonce eh, bych řekla, že Portugalsko je na tom naprosto opačně, spíše jasným důkazem toho, že politiky úspor selhaly. Děkuji a není pan Franc Popovič. Za EPP, prosím. Vytváření eh, pracovních míst je nejlepší odpovědí na eh, tíživou hospodářskou situaci, kterou dnes eh, zažívají. Hmm. Slyšeli jsme volání po změně hospodářské politiky eh, před volbami, ale to eh, povede jenom k dalšímu zklamání. Eh, musíme mít proaktivní politiku ECB a musíme také dokončit energetickou unii, musíme spustit investiční plán. To jsou všechno opatření, která nám dává naději na to, že by mohlo dojít k obratu v evropské ekonomice. Naši občané také potřebují, aby se e, výrazně změnila jak politická, tak hospodářská situace. Pokud tomu nedojde, tak e, budou zase zklamaní. A proto bych chtěl vyzvat komisi a všechny vás, e, kolegy, abychom co nejdříve přijali potřebná opatření, která by měla umožnit členským státům konečně nastartovat hospodářský růst. Děkujeme. A úplně posledním je pan Láslo Tokéš. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tento den, když si připomínáme oběti komunismu, dovolte, abych obrátil vaši pozornost na, na eh, Rumunsko a Čaučeskou režim, který se snažil asimilovat naši maďarskou menšinu v této zemi. Eh, my skutečně, jak víme, eh, jsme sice odstranili Eh, diktátorský režim, ovšem místní vláda nadále pokračuje v této oblasti a bojuje nebo nějakým způsobem potlačuje naše občany v této zemi a snaží se tam eh, v regionu Sekler nějakým způsobem reorganizovat toto uspořádání. Došlo i k, pokud víme, eh, k Tyrko Mureš ve městě, k tomu, že eh, maďarská menšina nemá možnost demonstrovat. Toto je podle mého názoru potlačování lidských práv, potlačování, schromažďování, pot, možnosti schromažďování tohoto práva, to všechno, co je zakotveno v rumunské ústavě. Já bych byl velice rád, aby jsme se věnovali této problematice u nás v našem parlamentu, abychom bojovali za autonomii tohoto regionu Rumunska. Děkujeme, vážený pane eh, kolego, byl jste posledním na našem seznamu jednominutových vystoupení. Rád bych poděkoval všem poslancům, poslankyním